Eh, zrušit parlamentní imunitu mm, poslance Rolanda Sapaxase v rámci trestně právního řízení. V souledu s jednacím řádem eh, tato žádost byla postoupena právnímu výboru parlamentu, který je v této věci příslušný. A poslední sdělení.